Liebe Vážení kolegové, kolegyně, prosím, posaďte se. Hned zahájíme naše jednání. Vážení kolegové, kolegyně, vítejte na odpolední části naše, zasedání našeho výboru. A my hned začneme bodem 7 programu. Dnes máme příležitost k výměně názoru s ministrem zemědělství a lesnictví současného předsednictví což je pan Jarim Lepam. Vítejte tady, pane ministře. My jsme velice zvědaví, jakožto výbor AGRI Evropského parlamentu, jaké priority se nastavilo finské předsednictví v oblasti zemědělství, zvláště tam, kde jde o budoucnost společné zemědělské politiky a finanční výhledy. A samozřejmě máme i zájem zjistit, jaký je váš postoj k některým mezinárodním, některým dohodám o mezinárodním obchodu, jako je například Mercosur. A já vám tedy hned bez odkladu předám slovo, abyste mohl představit své priority, potom tedy proběhne První runda otázek a odpovědí. První přijdou na řadu koordinátoři a kolegové vědí a potom i další kolegové a kolegyně. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru země pro zemědělství a rozvoj venkova. Jakožto ministr zemědělství a lesnictví je mi potěšením vyhovět pozvání vašeho výboru a pohovořit o prioritách finského předsednictví. Dialog mezi evropskými institucemi je velmi důležitý. A toto slyšení je podle mého názoru vynikajícím příkladem konstruktivního dialogu a otevřenosti, což jsou hodnoty, které chceme propagovat za našeho předsednictví Evropské unie. Jakožto zástupce, jakožto zástupci volení občany, hrajete důležitou úlohu jakožto obránci evropských hodnot a zájmu evropských občanů. Finsko má vynikající zkušenosti ze spolupráce s Evropským parlamentem a proto já se tedy už teď těším na dnešní diskuzi, na vaše otázky. Vážení poslanci, nejprve bych se s vámi rád podělil o mé pojetí priorit finského předsednictví. Soustředím se na ta témata, která spadají do kompetence tohoto výboru. Finské předsednictví nastalo v době zásadních změn na půdě institucí, dochází k obměně parlamentu i složení Evropské komise. Obměna je také ve vedení Mezinárodního měnového fondu, vedou se debaty o víceletém finančním rámci, o Brexitu. Je to tedy mimořádně e, napínavá doba. Během našeho předsednictví bychom chtěli především propagovat myšlenku nutnosti boje proti klimatickým změnám, ochrany základních hodnot a vlády zákona a pořádku. Chceme také posílit bezpečnost, konkurenceschopnost a společenskou soudržnost v Evropě. Naše předsednictví operuje na základě principů otevřenosti, důvěry, trvalé udržitelnosti a transparentnosti. Finsko je první předsednictví, které v praxi zavádí nový strategický program Evropské rady, který byl přijat v červnu. A to se odráží eh, v sestavení programu našich formálních i neformálních rad ministrů. Vážení poslanci, máme před sebou zásadní otázky, pokud jde o budoucnost Evropské unie. Víceletý finanční rámec představuje důležitý koncept, který má zásadní dopad i na další reformu společné zemědělské politiky. Při debatách o tomto tématu je třeba vzít v úvahu nové výzvy i dědictví minulosti. Boj s klimatickými změnami se vyžádá přijetí opravdu robustních opatření, a budeme se muset dohodnout na dlouhodobé strategii boje s klimatickými změnami za našeho předsednictví. A my bychom rádi našli společnou uh, půdu pro další jednání s členskými státy, pro snahu snížit objem emisí na nulu do roku 2050. V Helsinkách v průběhu září proběhne neformální rada ministrů zemědělství, která bude eh, projednávat problematiku zachycování ublíku v zemědělské půdě, což je jeden z klíčových eh, faktorů, který lze nasadit v boji se snižováním emisí CO2. A proto se těšíme na debatu ministrů zemědělství v Helsinkách na toto téma. Také chceme propagovat debatu k tomu, jak některé části společné zemědělské politiky by mohly motivovat zemědělce k tomu, aby se více zajímali a používali metody zachycování uhlíku v půdě ve své zemědělské praxi. Samozřejmě nám také jde o zachování biodiverzity, to je v zájmu nás všech, včetně zemědělství. Společná zemědělská politika je tady takovým jádrem evropské spolupráce, umožňuje zajistit živobytí pro evropské zemědělce, rozumné ceny pro spotřebitele, vyváženou situaci na trhu a obecně tedy bezpečnou dodávku potravin v Evropě, v Evropské unii. Náš základní úkol produkce potravin nesmí být ohrožen. Zároveň musíme dbát na to, aby evropské zemědělství bylo ziskové. Musíme vzít v úvahu mezinárodní um, dimenzi hospodářské soutěže. Cílem reformy SZP je trvalá udržitelnost našeho zemědělství, a to i z pohledu jednotlivých zemědělců. Reformy společné zemědělské politiky patří k hlavním cílům našeho předsednictví a já bych tedy rád pohovořil o této problematice do větších detailů. Snažíme se dosáhnout v rámci jednání co největšího, největšího pokroku a pokud to bude možné, chtěli bychom se dohodnout na takzvaném obecném přístupu na půdě rady. Předsednictví, které předcházela Finskému, odvedla dobrou práci, ale na půdě rady jsou třeba další diskuze, zvláště pokud jde o takzvanou zelenou architekturu a nový model dodávky. My se budeme snažit o nalezení kompromisu při debatách o těchto záležitostech. Já bych si přál, aby zemědělství eh, bylo vlastně součástí praktik, které řeší boj s klimatickými změnami, protože to je naprosto zásadní pro jeho přežití do budoucna. Princip simplifikace je důležitým aspektem reform SZP a měli by ho respektovat všichni, a to ve všech fázích, od začátku až po implementaci je také důležité vzít úvahu různé výchozí podmínky v členských státech a k tomu, myslím, může významně přispět ten tzv. nový model dodávky. Chceme, aby naše zemědělci měli jasnou představu o tom, co lze v budoucnu čekat. A já bych byl rád, kdyby komise předložila své návrhy k přechodnému období SZP co nejdříve a doufám, že Evropský parlament potom tyto návrhy urychleně zpracuje, tak aby ta pravidla začala platit nejpozději od roku 2021. Jasná pravidla znamenají výhodnější podmínky jak pro členské státy, tak pro jednotlivé zemědělce. Pane předsedo, vážení poslanci, Finsko má také aktivní odvětví lesnictví a tím se chce zabývat naše předsednictví také. Evropská lesni- strategie lesnictví je velice důležitá a je třeba, abychom přišli s politikou, která je konzistentní v porovnání, konzistentnější v porovnání s a která se soustředuje na dobu po roce 2020. My se snažíme o to, aby ta nová strategie byla ještě efektivnější než v minulosti. Parlament v oblasti vlastnictví vždy vystupoval proaktivně a já doufám, že tomu bude tak i do budoucna. Stav světových lesů je v tuto chvíli žhavé téma. Slyšíme velice závažné a znepokojivé zprávy o lesních požárech nejenom v Brazílii, ale po celé planetě. Brazilské lesní požáry jsou způsobeny celou řadou různých faktorů. Je třeba si uvědomit, že jedním z nich je právě snaha zvýšit eh, obdělávanou, zemědělsky obdělávanou plochu. Finské předsednictví v této věci vystupovalo aktivně. Nabídli jsme Brazílii pomoc v boji s požáry. Především však je důležité zabránit pokračování odlesňování do budoucna. Komise vydalo sdělení ke světovým lesům a odlesňování v červnu. V tomto sdělení jsou uvedeny všechny hlavní iniciativy Evropské unie v boji s odlesňováním a toto sdělení nabízí příležitost propagovat komplexní sadu opatření eh, zaměřených na zlepšení lesního hospodářství, obnovení lesního porostu a zastavení odlesňování. Finské předsednictví k tomu chystá své vlastní závěry. Vážení poslanci, Za našeho předsednictví na půdě rady také sledujeme vývoj kolem jednání o dohodách o mezinárodním obchodu. Sledujeme také vývoj na trhu se zemědělskými produkty. V červenci jsme na radě probírali e, dohodu Mercosur mezi Evropskou unii a zeměmi Latinské Ameriky. Tato dohoda ukazuje, že Evropská unie prosazuje myšlenku základních kontrol a záruk v oblasti mezinárodního obchodu. Tato dojednávaná dohoda má velký hospodářský význam, ale tedy snaha ji dojednat a přijmout zbudila velkou debatu v členských státech, především v jejich zemědělských sektorech. a také brazilské lesní požáry tedy vrhly určité pochyby na kvalitu toho, co je v dohodě Mercosur, především pokud jde o potenciální dopad na další odlesňování Amazonie, pak jsou tu také další citlivá odvětví, například hovězí, cukr nebo drůbeží maso. I tady budeme vývoj velice pozorně sledovat. Záměrem dohody je intenzivnit spolupráci i v dalších oblastech, jako je třeba SPES, e ty produkty, které jsou tuto chvíli dováženy do Evropské unie, i do budoucna budou muset vyhovět kritérium SPES. E Tady tedy rozhodně neustoupíme. V dohodě je také kapitola o trvale udržitelném rozvoji a závazek přijmout závěry pařížské konference především v boji s odlesňováním. A tedy dohoda stejnou měrou zavazuje v tomto ohledu obě smluvní strany. Evropská unie produkuje potraviny ve vysoké kvalitě a to zodpovědným způsobem. Do budoucna bych však přivítal solidnější snahy posílit evropskou soběstačnost pokud jde o produkci bílkovin a bílkovinných plodin. Za našeho předsednictví chceme také pozorně sledovat šíření afrického moru prasat. Šíření této choroby v Číně a na Dálném východě je velice rapidní. A my se tímto tématem kontinuálně zabýváme, budeme se tím zabývat i na zasedání eh, ředitelů veterinárních zpráv, které proběhne v září v Helsinkách. Na závěr mi dovolte říct si, že budeme nadále pracovat v vašich snahách propagovat myšlenky pohody, zví, dodržování základních principů pohody zvířat a snižování antimikrobiální rezistence. To je důležité pro trvalou udržitelnost kvality našich zemědělských produktů. Pokud jde o pohodu zvířat, tady především eh, sledujeme problematiku přepravy živých zvířat na eh, velké vzdálenosti. Tato zvířata jsou velmi často zavřena v neprodučných kontejnerech a dopravou trpí. A to je něco nepřípustného. Antimikrobiální rezistence představuje globální výzvu a je důležité tedy aspoň se snažit zmírnit šíření tohoto jevu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, to jsou tedy vlastně ty hlavní priority finského předsednictví v oblasti zemědělství a lesnictví. A já vám ještě jednou chci poděkovat za příležitost vystoupit v rámci tohoto slyšení a nyní se těším na další diskuzi a na vaše otázky. Pokud jde tady o naše společné cíle, trvale udržet, a tím je trvale udržitelné zemědělství, trvale udržitelné lesnictví a zlepšení tedy životní úrovně našich zemědělců. Um. Srdečně děkuji, pane ministře, za prezentaci vašich priorit. Byl to je to vysoký počet priorit. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchu při plnění vašich cílů v nadcházejících měsících. Nyní začneme tedy kolečkem koordinátoru, pan Herbert Dorfman. Každý máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes odpoledne mezi nás přišel, abyste nám představil priority finského předsednictví. Myslím si, že ty cíle nové společné zemědělské politiky, že se na nich poměrně široce shodujeme. Také otázka, kolku jak zjednodušit společnou zemědělskou politiku pro farmáře, pro zemědělce, pro členské státy, to je opravdu velká výzva, která je před námi. Myslím si, že jsou zde otázka víceletého finančního rámce, to je a jeho realizace v průběhu, zejména v oblasti zemědělství. Tam ty částky navrhované nejsou uspokojivé podle mého názoru. Bylo by ta celková částka mm, víceletého finančního rámce by se měla ještě zvýšit, zejména pro tuto oblast. Dochází tam ke krácením, zejména v rámci druhý, druhého pilíře a podle našeho názoru, nebo zajímalo by nás právě Finsko, je země, kde hraje druhý pilíř velice důležitou roli, protože máte velké množství zemědělsky obdělávané půdy, velké plochy v obtížných podmínkách, obtížné klimatické podmínky zejména tedy. A právě zde jsou možnosti z druhého pilíře velice důležité a jejich využití. Já zcela souhlasím s tím, eh, s, s tou lesnickou strategií, o které jste hovořil v tomto výboru. Vlastně pova- považujeme otázky lesnictví opravdu jako stěžejní, velice důležité, zejména zamýšlet se nad tím, jak bychom mohli udržitelně obhospodařovat lesy, jak tedy bychom opravdu chránili, udržitelně využí a správně využ, rozumným způsobem uží, využívali lesy. Ještě poslední bod, o kterém jste nehovořil, nebo možná to nepatří úplně do vaší působnosti, ale je to otázka zvěře, kde te, to, což je velmi důležité téma tedy. U Evropského soudního dvora je jeden případ, který se týká Finska. Čekáme na rozsudek, eh, kde vidíte zde nějakou šanci hovořit v kole s kolegy v radě o tom také příslušný komisař, jak si odpovídajícím způsobem No, neřešil, ale jakým způsobem tedy se postavit k těmto naléhavým otázkám v radě. Děkuji. Kolego Dorfmane, já vás prosím, abyste se pokud možno drželi toho vyhrazeného času, aby pan ministr měl potom čas odpovědět, protože ještě musí, potom musí odejít kolega De Castro. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane ministře za tuto příležitost diskutovat s vámi. Budu stručný, abych dodržel ty dvě minuty. Pane ministře, vy jste řekl, že předložená reforma kterou předložil komisař Hogan, by měla vlastně vést k udržitelnější zem, společné zemědělské politice. Měla by společnou zemědělskou politiku eh, posílit, zjednodušit, povzbudit, stimulovat eh, eh, zemědělce, aby se jim zlepšila situace. V tomto s vámi souhlasíme, že je potřeba věci zjednodušit. Reforma by opravdu měla vést ke zjednodušení SZP, ke snížení byrokracie pro zemědělce. A kladu vám tuto otázku. Cíle ty stanovené cíle v rámci této reformy byly dosaženy? No. Možná samozřejmě je na odpovědnosti členských států rozhodovat. Myslíte si, že by z environmentálního hlediska a z hlediska zjednodušení, eh, že by že jde spíše o určité znárodnění společné zemědělské politiky a že to by bylo spíše zdrojem eh, tedy určitých svévolných rozhodnutí, pokud jde o zásahy, o intervence. A potom bych měl ještě další otázku. Text, pokud jde o před, přechodné období, ten je samozřejmě nezbytný, protože je jasné, že tato reforma nebude moci vstoupit v platnost od 1. ledna 2021. Za vašeho předsednictví tedy ten Neměl by být tedy předložen, představen ten text tak, aby měli zemědělci jistotu, že bude opravdu to přechodné období mezi starou a novou SZP? Děkuji kolegyně Miller. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, děkuji vám za to, že jste dnes přišel do našeho výboru a že s námi vedete tuto diskusi. My vkládáme velké naděje ve finské předsednictví rady, protože víme, že pracujete strukturovaně a že jste orientovaní na cíl. Samozřejmě potom je zde také e, otázka Brexitu. Víme, že je zde hodně neznámých, jakým způsobu, způsobem to ovlivní. Hlavní téma je tedy společná zemědělská politika a já děkuji za to, že co jste říkal o eh, produkci eh, potravin, tedy eh, v rámci Evropské unie zemědělci potřebují plánování, potřebují zjednodušení a žádné znovu znárodnění to je opravdu věc, kde přesně nevím, jestli si můžeme toto dovolit. Máme tam vlastně země s těmi vázanými platbami a ty rozdíly jsou nyní už zřetelné. Další oblast, která mi velmi leží na srdci, je tedy lesnictví. O tom jste také hovořil. Podíleli jste se na minulé strategii pro lesnictví, pocházíte ze země, kde lesnictví hraje velmi důležitou roli a v současné době si myslím, že Eh, že vlastně lesy hrají velmi důležitou roli v debatě o ochraně klimatu protože se tam uklá, je to velké úložiště CO2, kritéria udržel, udržitelnosti, lesního hospodářství, ty by měly být zapracovány do legislativy, tak aby zde byla i určitá jistota v plánování v lesnictví. Další oblast, která je velice důležitá, je dohoda s Mercosur, dohoda s Mercosur se zeměmi Latinské Ameriky. Já vím, že se tím budete zabývat, nicméně bych chtěla říci, že i v Bolívii je vlastně Eh, ta dohoda už uzavřena. Nyní se jedná s Brazílií, kde je potřeba najít správnou vyváženost. COP21, tam byla, byly přijaty závěry, které je potřeba dodržet. Takže je to, je to velký úkol, mnoho práce a chtěla bych se tady v tomto připojit i k tomu, co říkal můj předřečník. Děkuji, kolega Hojzling na dvě minuty. Ano, pane ministře, děkuji za to, že jste přišel. Já mám trošku dojem, že jak si pokračujete v business as usual, v té obvyklé činnosti a mám, myslím, že nový komisař musí jasně říci, že potřebujeme nový text, novou předlohu, co se týká téma biologické rozmanitosti, klimatu tak vlastně ten dokument komisaře Hogana nepřinesl žádné konkrétní odpovědi. To je potřeba říci. A dramatické dopady klimatických změn se stále zostřují. I v Německu máme masivní sucho v poslední době a i v mnoha zemích. A zde stále hovoříme trošku o nějakých Eh, Maňke, zde se hovoří o určitých 60%, eh, které budou rozdělovány v rámci prvního ta, eh, pilíře na přímé platby, že tedy, že se stále rozdělují peníze na hektar a nikoliv na výnosy, ale já si myslím také, že toto nevede k opravdu, že to neobsahuje skutečné cíle udržitelnosti a biologické rozmanitosti. Musíme hovořit také o obchodní orientaci, eh, obchodních dohodách Evropské unie. Vy jste, něco, vy jste hovořil o, o dohodě Mercosuru poměrně vágně. Například je potřeba hovořit o eh, vývozu soji, eh, hovězího masa. Podívejme se na to, co se děje teď v Brazílii. Tato dohoda s Mercosurem obsahuje pár floskulí, pár takových frází k tématu klima, udržitelnost a tak dále ale vlastně nyní zde vidíme ty obrovské požáry, ta situace, jaká, k jaké tam dochází. A ještě poslední eh, věta k tématu lesnictví. Kolegyně Millerová hovořila o obhospodařování lesa. My musíme také a více se zaměřit na ochranu lesu nejen hovořit o využívání dřeva, ale potřebujeme udržitelné koncepce pro lesnictví, pro lesy. I v, Ně- v Německu eh, právě eh, máme eh, také, mm, jsou velké plochy lesů, které nejsou udržitelně obhospodařovány. Musíme se skutečně zaměřit na udržitelnost a nikoliv pouze na těžbu a spotřebovávání dřeva. Děkuji, pan kolega David. Vážený pane ministře, v řadě evropských zemí je problém s nepříznivou eh, věkovou strukturou pracovníků v zemědělství. Chtěl bych se zeptat, myslím, že jste to okrajově zmínil, eh, jakými nástroji byste chtěl dosáhnout eh, zlepšení tohoto stavu. A druhá otázka se týká již opakovaně zmíněných požárů v Brazílii. Jakými nástroji si myslíte, že můžeme přispět Eh, ke zlepšení této situace. Děkuji. Děkuji. Kolega Gilgil, který hovoří za kolegyně McIntyre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se zabývám společnou zemědělskou politikou už dlouho. Vím, že v Lisabonské smlouvě ve článku 38 jsou vyjmenovány cíle, které by měla Evropská unie splnit. A rád bych se zeptal, pane ministře, zda nepřiš, nenastal čas, abychom zhodnotili nebo zno, přehodnotili tady tyto cíle, protože podle mého názoru je nejsou plněny tyto cíle. Které toto zhodno- vyhodnocení už bylo provedeno. Hmm. Já jsem samozřejmě pozorně vyslechl to, co jste říkal. Hovořil jste o ochraně lidských práv a právního státu. Po stanovisko Polska, pokud jde o návrh, o ochranu tedy eh, rozpočtu Evropské unie, to je vlastně podmíněné využívání, eh, je podmíněn tedy eh, právním státem, ale to není něco, co je zakotveno Potom zde máme také článek 7 smlouvy a Polsko tedy se domnívá, že ten návrh eh, ještě potřebuje zásadní změnu, že je potřeba jej předělat. To je jedna věc, o které jsem chtěl hovořit. A jaký je váš názor, pane ministře, pokud jde o zvyšující se cla, cla zvyšující se ceny? Uh, v zemědělských oblastech v souvislosti s, s, s fondy soudržnosti. Děkuji. Kolega Flanagan. Moment, Ho nevidím tady právě v tomto okamžiku. Bude někdo tedy mluvit za GUE? Ne? Není tady nikdo, kdo chce hovořit za GUE. Tak, pane ministře, je na vás, abyste zareagoval. Nyní bychom tedy mohli, pane ministře, v tom reagovat teď na to první kolečko. Takže vám znovu uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem za ty otázky, které jste zazněly. Já jsem vyslechl určitý vzkaz, určité poselství, které vyplývá z těch otázek. Zaznělo zde mnoho důležitých věcí. V mé prezentaci jsem řekl, že jsem zde, abych vlastně vyslechl vás, co, si mys- co vy si myslíte o těchto důležitých eh, věcech, tématech a reformách. Začnu tedy několika připomínkami. Potřebujeme skutečné zjednodušení. Eh, Finsko opravdu podporuje zjednodušení společné zemědělské politiky v propojení několika reform, ke kterému zatím nedošlo. A je skutečně nejvyšší čas, abychom začali skutečně v této práci zjednodušení. A proto opravdu podporujeme zjednodušení, zejména na, v každodenní práci zemědělců a pěstitelů a to přinese opravdu tak, aby to přineslo zjednodušení i na administrativní úrovni, i administrativní zátěže. Zaznělo zde několik otázek a připomínek o společné zemědělské politice, zejména co se týká toho rámce. Máme zde určitou rovnováhu mezi tím, co mezi, po, co požad, mezi poptávkou a nabídkou. A to je vlastně taková cílová páska. A já už jsem několikrát řekl to na veřejnosti i v radě. Samozřejmě Máme zde zvyšující se poptávku a méně plateb. Toto prostě není rovnice, která může fungovat. Potřebujeme mít vyvážený rámec u víceletého finančního rámce. Škrty v druhém pilíři jsou větší než v prvním pilíři a na to se opravdu musíme důkladně podívat, proto, tak abychom protože právě druhý pilíř je velice důležitý pro mnoho členských států. Tam, jsou, eh, tam je systém pobídek, tak, aby zúčastněné strany, pěstitele eh, vlastně jich mohli využívat a musíme se podívat na rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a tyto rozdíly musíme tedy zohlednit v naší práci. Vyváženost, rovnováha Mm, spravedlnost ve financování, to je důležitá věc. Je to, na to jsem poukázal ve své prezentaci. Otázky financování fondů, to je jedna z priorit finského předsednictví. A jasně, nejistota okolo Brexitu, ta také souvisí s určitou nejistotou v rámci víceletého finančním rámce. A toto všechno musíme také zohlednit v našich přípravách a v naší práci. musíme připravit různé scénáře ohledně Brexitu. Je zde scénář scénář, jakým, podle, jak tyto jednotlivé scénáře Brexitu budou mít dopady na víceletý finanční rámec. A nyní byly připraveny určité scénáře, byla už odvedena práce a samozřejmě musíme s, eh, se na toto zaměřit. Lesnictví, ano, toto je velice důležitá, důležitá oblast. A já pocházím, já sám jsem lesník. Já pocházím opravdu z oblasti, kde lesnictví je velmi důležité a 70 finské rozlohy finské plochy je pokryto lesy, takže já opravdu vím, o čem mluvím, když mluvím o, lesní, o lesech. A samozřejmě pod musma můžeme a měli bychom přijmout opatření v souvislosti s lesnictvím. Jsou zde obtížné a různé otázky a problémy za prvé. Lesy mají samozřejmě velký dopad na, eh, skladu, na zachycování, skladování eh, uhlíku a čím větší rozloha lesů, tím větší plocha k zachycování uhlíku. Takže toto je samozřejmě věc, která má obrovskou důležitost. Za druhé, když využij, když využíváme lesy udržitelným a rozumným způsobem, tak eh, lze nahradit obnovit, neobnovitelné zdroje. A toto je důležitý zdroj, protože Evropská unie musí směřovat k cíli stát se uhlíkově neutrální, respektive evropská ekonomika, čili cíl nula emisí CO2 a zde není jiná cesta než vy přestat vzdát se tedy využívání neobnovitelných fosilních zdrojů. Vyžaduje to technologické inovace, biotechnologie, musí být zavedena technologie a udržitelné eh, obhospodařování lesu je k tomuto opravdu zásadní tak abychom zajistili biologickou rozmanitost a všechny tyto, všech těchto cílů je možno dosáhnout jaksi společně, pouze když všechno bude skloubeno. Toto je opravdu, pro mě tedy lesy opravdu jsou zásadní a leží mi velmi na srdci. Nutně samozřejmě lesy, lesnictví je také velký zdroj ekonomik, ekonomický zdroj, zdroj příjmů čili zpracovat dobrou strategii lesnictví po roce 2020. To je opravdu věc, na které budeme velmi tvrdě pracovat. Lesnictví bude zásadním sektorem pro um, obnovu nebo zlepšování biologické rozmanitosti. V dubnu 2018 Rada vyzvala komisi aby předložila novou strategii lesnictví po roce 2020, která bude konsistentnější a e, z ekonomického, sociálního a environmentálního hlediska. A my musíme samozřejmě zohledňovat les, lesnictví nejen v Evropě, ale i e, na mezinárodní scéně ze světového hlediska. Finské předsednictví chce dát příležitost v disk, diskusi o tomto na Šínové radě ministru, kde se povede tato debata. První debata už se vedla na začátku července na radě ministrů, kdy se konala velká bioekonomická konference v Helsinkách, 400 zahraničních účastníků. Byla to velká důležitá akce a dnes máme eh, schůzi s, se zástupci lesní, lesnictví v Evropské unii a budeme hovořit, hovoří se o budoucnosti lesnictví v Evropské unii. Otázka zde také zazněla, zda dokážeme nebo budeme schopni dosáhnout ty cíle eh, v oblasti zemědělské politiky. Já si myslím, že musíme vycházet Máme zde tedy strategický systém, který, eh, plán, pardon, který navrhuje určitá opatření pro členské státy, které by měl, měl zajišťovat, že vlastně ty cíle stanovené na evropské úrovni budou plněny. Já plně souhlasím s tím, kdo kdo hovořil o tom, že produkce potravin musí být opravdu těžištěm této reformy společné zemědělské politiky. To je opravdu ústřední bod. Zemědělství, hlavním cílem zemědělství je produkovat potraviny, výživu a tohoto se musíme držet. Potom zde zazněly určité obavy ohledně Brazílie, Bolívie a dalších částí světa, kde dochází často k rozsáhlým lesním požárům, i tedy v současné době. My musíme bojovat proti těm požárům, ale musíme především předcházet eh, těmto lesním požárům, musíme využívat osvědčené postupy, nejlepší postupy, které mají členské státy, musíme posílit spolupráci mezi členskými státy, tak abychom předcházeli těmto požárům. To také souvisí s dobrým ohospodařováním lesu, ale je pravda, že v současné době se věnuje pozornost Brazílii, ale problém existuje i v mnoha jiných regionech světa. A proto jsme, potom jsme zde slyšeli, že potřebujeme velmi radikální změny, eh, abychom tady při pokračování této reformy, při provádění reformy, musíme mít na paměti, že zde máme mezinárodní trhy a mezinárodní aktéry. Co máme zde udržitelnou, abychom udržitelná produkce potravin. To je náš cíl. A musíme tedy pracovat na těchto plánech a já si myslím, že jsou řešení této problematiky. Chceme tak, abychom společně těchto cílů dosáhli, aby byly udržitelné na všech třech pilířích ekonomicky, sociálně a environmentálně to je udržitelný rozvoj, to je vlastně cesta, jak hodnotit, jak měřit udržitelnost těch opatření. Me Dohoda máme zde ty dohody, o kterých, které je potřeba sledovat, ty dochází ke škrtům, jak jste hovořilo, je potřeba je potřeba toto monitorovat, toto bedlivě sledovat a implementovat. A potom body, o kterých se zde hovořilo, které musíme mít na paměti, to už ne, nepatří přesně do mé působnosti, ale nicméně bych rád k tomu řekl pár slov. Heikko asema on myöskin viljelijöillä itsellään. Ja yksi keskeinen ongelma tässä on... Tataž obtížná situace platí i pro zemědělce, takže musíme zlepšit situaci v oblasti zemědělství a ve spravedlivě fungujících trzích. Parlament v této oblasti odvedl výbornou práci. Velice za ní děkuji. Je to pro mě velice důležité, protože to byla i moje politika. Musíme mít spravedlivé, spravedlivější trhy. To je důležité pro ziskovou produkci. A naše společná zemědělská politika musí být taková, aby poskytovala pobídky pro ziskovou zemědělskou produkci. A na závěr jestli jsme vyhodnotili společnou zemědělskou politiku dostatečně dobře. My ji vyhodnocujeme. Návrh na reformu EZP bude zahrnovat takovéto záležitosti. Musíme tedy monitorovat ty výsledky a úspěchy i pokud jde o ty velké šelmy, jako jsou medvědi, vlci a tak dále. Výsledek od soudního dvora budeme mít brzy a členské státy by měly mít dostatečnou flexibilitu na to, aby nějakým způsobem řídili populace velkých šelem a lépe mohli předcházet případným škodám, které mohou způsobit. Takže poté, co obdržíme rozhodnutí soudu, tak se podíváme, jaké máme možnosti, jaké máme prostředky. A v tom okamžiku komise navrhne svůj vlastní program. A to bude tedy okamžik, kdy budeme moci uvažovat o těch prostředcích a metodách, ale opakuji, že členské státy by měly mít větší flexibilitu, aby řídili své populace velkých šelem a předcházeli škodám, které způsobují. Taková je naše zkušenost z Finska a já znám zkušenosti i a problémy řady kolegů i z jiných evropských zemí. Slyšeli jsme o podobných případech. Je to určitě něco, s čím se mohu identifikovat a je to něco, co je a zůstane na našem programu. Děkuji. Ano, děkuji za obsáhlé odpovědi. Nyní se dostáváme do dalšího kola. Časově jsme na tom poměrně dobře, takže navrhuji, abychom hráli určitý ping-pong, to znamená vždycky jeden poslanec položí svou otázku a ministr potom hned návazně odpoví. Nejprve kolegyně Šraje Pírik. Moc děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát panu ministrovi. Měla jsem možnost nyní si vás poslechnout i na výboru pro rybolov a myslím, že je velice důležité to, co jste říkal o produkci potravin, produkci a bezpečnosti potravin vedle ochrany klimatu. Toto je výbor Agri, ale v řadě výborů je produkce potravin chápána jako něco sekundárního a na prvním místě je v některých výborech viděna ochrana klimatu. Takže jak to chcete sladit? Já jsem strávila několik dní, když se projednával Mercosur. Hovořilo se také o Austrálii a Novém Zélandu. A opět zemědělství je tam až na, na nějakém zadnějším místě. To znamená, jak je možné kompenzovat nějakým způsobem zemědělce. Velice děkuji za to, co jste říkal o těch šelmách, o vlcích. Já jsem slyšela, že skutečný vlk již neexistuje, že to vše, co žije v současnosti, že to jsou pouze kříženci. Takže děkuji za to stanovisko k vlkům a ta rezistence vůči antibiotikům, to je také velice důležité. Například v naší zemi se nám podržilo, podařilo dosáhnout dobrého úspěchu, ale ne ve všech zemích jsou na tom tak dobře. Děkuji moc, pane ministře. Mohl byste odpovědět, prosím? Puheenjohtaja, kiitoksia kysymyksistä. Děkuji za vaše otázky. Já naprosto s vámi souhlasím v tom, že musíme chápat, že produkce potravin je zásadní část našeho blahobytu, je to důležitá část naší budoucnosti, protože když se podíváme na demografické prognozy, tak chápáme, že toto je důležitá otázka. Musíme chápat, že potraviny a produkce potravin nejsou něčím, co je samozřejmé. Je to něco, na čem musíme neustále pracovat produkce potravin musí být samozřejmě udržitelná, ale je to něco, na čem musíme pracovat. Hovořili jste o mladých zemědělcích. Já mám také obavy, pokud o někde, když se podíváme na statistiky o vývoji věku zemědělců, tak vidíme, že zemědělci stárnou neustále. A když chceme přijímat nové technologie, tak je zřejmé, že mladí lidé jsou nadšenější, pokud je o přijímání nových technologií. A samozřejmě mohu hrdě říci, že i my, starší občané, chceme také využívat technologie, ale pokud mladí lidé nemají důvěru v budoucnost zemědělství, tak se nestanou zemědělci, nestanou se producenty potravin a proto je důležité, aby i mladí lidé měli určitou perspektivu a aby chápali, že zemědělství a produkce potravin že i v této činnosti spočívá budoucnost. Hovořili jste o křížencích vlků. Musíme dělat, co můžeme, abychom předcházely šíření těchto kříženců mezi psy a vlky v přírodě, protože to by bylo skutečně škodlivé i pro vlky jako takové. A potřebujeme společné kroky, protože vlci nerespektují hranice, chodí kam chtějí, neřeší nějaké formality na hranicích. A ještě něco, pokud jde o zemědělství a obchodní dohody. Samozřejmě veškerá jednání musí být vyvážena. Dohody musí být vyvážené a tato rovnováha je zásadně důležitá a je třeba se sociálním způsobem věnovat citlivým produktům. A samozřejmě musíme mít možnost, abychom měli určité kvóty. Musíme mít možnost stanovit určité limity na dovoz a tak dále. A musíme být skutečně opatrní při vyjednávání obchodních dohod. A naprosto s vámi souhlasím, pokud jde o antimikrobiální rezistenci. Je to obrovský problém a bude ještě větší. Je to globální hrozba. A když si vzpomenu na to, k čemu došlo na globálním fóru asi před dvěma lety, kde ministři zemědělství ze stovky zemí byli přítomni a naším hlavním tématem byla antimikrobiální rezistence. Není to problém pouze pro Evropskou unii, je to globální problém. Děkuji. Děkuji. Eh, zjistil jsem, že tento ping-pong úplně dobře nefunguje, pokud jde o dodržování času a proto se zase vrátíme k tradiční metodě. Každý řečník má minutu a pan minister to zodpoví a když potom budeme mít ještě čas, tak můžeme ještě poskytnout čas pro nějaké doplňující otázky. To je asi lepší varianta. I já se musím takto naučit pokus omyl. Já jsem to chtěl trochu oživit. Zdravím pana ministra, mám dvě otázky. Letos poprvé rada oznámila, že nedokončí reformu SZP, dokud nebude mít velice jasnou představu o tom, jaký bude ten nový víceletý finanční rámec. Můžete to potvrdit a můžete třeba poskytnout nějaký harmonogram? A druhá otázka. 10 miliard eur je částka, která je navrhována na zemědělský výzkum v rámci EU, ale je tam řada eh, nesrovnalostí mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o zemědělský výzkum. Myslíte si, že výsledky těchto výzkumných aktivit by měly být sdíleny volně mezi všemi členskými státy a mezi těmi, které si nemohou dovolit takovýto výzkum? Děkuji moc. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Samozřejmě všichni chceme podporovat zemědělství, které by lépe zohledňovalo boj proti klimatickým změnám. Výbor pro zemědělství v minulém volebním období stanovilo určité ambice, určité cíle, kde by se mělo pracovat na udr- rozvoj určitých ekoprogramů a udržení silné kondicionality. Můžete nám o tom říci více, pokud jde o ty diskuse, které se vedly eh, o, tomto, o této věci? A druhá věc, o které jsem se chtěla zmínit a zeptat se vás, já se domnívám, že musíme se jaksi mobilizovat, zaktivizovat, abycho, aby nedocházelo k nekalé konkurenci v rámci Evropské unie a tak, aby společná zemědělská politika zůstala opravdu společná a evropská. Z tohoto pohledu v Evropském parlamentu jsou určitá minima, určitá maxima, která byla zavedena, tak, aby se stanovil lépe rámec pro finanční dotace z prvního nebo z druhého pilíře. A i zde tedy se táši, zda nám můžete říci více o tom, jak ty diskuse se vyvíjejí. Děkuji. Vielen Dank, Kollege eh, Olekas. Děkuji, kolega Lekas. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já jsem se také narodil v lese, ale ne ve svobodném Finsku, ale na Sibiři, kam byli deportováni moji rodiče a prarodiče. A sibiřské lesy v současnosti také hoří, stejně jako lesy v Brazílii. Ale Moje větší obava je kácení lesů v Evropě. Vy jste zmínil strategii pro lesnictví a bude velice důležité tuto strategii implementovat a chránit lesy, které jsou plícemi Evropy a celého světa. Hovořil jste také o spravedlivém a vyvážené hospodářské soutěži nebo konkurenci. Jak chcete řešit otázku nespravedlivých plateb, na jejich základě Litva a sousední země dostávají nižší platby. Já si myslím, že platby by měly být rovné na základě dohody pro rok 2020, že by to mělo být 196 eur. Děkuji. Děkuji Pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Já souhlasím, že nemůžeme dokončit novou SZP, eh, dokud nebude provedeno rozhodnutí o novém víceletém finančním rámci. Tady jsem, jsem z Maďarska. Takže nejprve se musíme podívat, jaká jsou ta čísla, než budeme moci přidělovat prostředky ze společné zemědělské politiky. V tomto výboru se musíme rozhodnout, zda se budeme držet toho dohodnutého rámce SZP, anebo jestli zahájíme ten proces úplně nově od začátku. To je tady na nás. Ale v tomto ohledu je důležité zdůraznit, že zemědělci, obzvláště menší a středně velcí zemědělci a rodinné farmy a podobně, jsou těmi, kteří skutečně závisí na té struktuře a prioritách společné zemědělské politiky. Skutečně musí být schopni plánovat a vidět do budoucnosti. Takže moje otázka na vás je, jestli existuje nějaký plán B pro finské předsednictví pokud nedojde včas k rozhodnutí o víceletém finančním rámci, co se stane s procesem společné zemědělské politiky a její reformy. Zda to bude odloženo podle vás, nebo co se bude dít, pokud nedojde k rozhodnutí o víceletém finančním rámci. Děkuji. Děkuji, kolegyně Katajn. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice přesvědčivé a obsahlé připomínky. Já plně souhlasím, že se musíme zaměřovat na centrální otázky a to je produkce potravin v SZP. A druhá věc je, že musíme produkovat potraviny všude v Evropě. Chci zdůraznit otázku označení původu. Já jsem velice hrdá na to, že ve Finsku máme pilotní projekt, to je zákon, podle kterého musí restaurace vždy uvádět zemi původu masa. Je to pro naše zdraví, pro bezpečnost potravin i pro naše klima a bylo by užitečné, kdy podobná legislativa byla v celé Evropě. Spotřebitelé si zaslouží vědět, co jedí a v dlouhodobém horizontu by takováto legislativa měla být rozšířena na veškeré základní zemědělské produkty, tak aby se spotřebitelé mohli sami rozhodnout, zda chtějí konzumovat potraviny, které jsou produkovány v sousedství a nebo třeba v zemích Mercosuru, pokud ta dohoda někdy vstoupí v platnost. Takže moje otázka je, co udělá rada, pokud jde o označování původu během finského předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost hovořit s panem ministrem, děkuji za vaše stanoviska a možnost klást otázky. Já vítám to, že jste říkal, že nejdůležitější pro vás budou pravidla SZP během vašeho předsednictví. To je velice důležitá otázka. Uh, doufám, že dosáhneme nějakého společného jmenovatele přes různé neschody a e, doufám, že bude včasně dokončen víceletý finanční rámec, protože bez toho nemůžeme hovořit o SZP. Vítám vaše slova o navyšování konkurenceschopnosti. Jak víte, rozdíly v platbách mezi jednotlivými zemi se liší dvakrát nebo třikrát. Po baltské země jsou nejméně konkurenceschopné a přitom máme společný trh, proto vidíme, že zemědělská produkce v pobaltských zemích se snižuje, což je velice smutné. Lotyští a estonští kolegové asi dělají stejnou zemědělskou práci ve Finsku, kterou by mohli normálně dělat i u sebe doma, ve svém vlastním regionu, mohli by zůstat se svou rodinou. Takže moje otázka je, jaká je vaše pozice, pokud jde o vnější konvergenci a kdy budeme mít rozhodnutí, které bylo přijato v radě před 15 lety. To znamená, že ten průměr by měl být, měl být dosažen do roku 2013 a ne to průměr dosažen nebyl. Další otázka se týká plateb zemědělcům. Víme, že zemědělci Eh, mají málo vyjednávacích pravomocí a výkopní ceny jsou velice nízké v mnoha oblastech. Takže jaké je vaše stanovisko, pokud jde o spravedlivé výkupní ceny a spravedlivé platby? Děkuji moc, pan Buda. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Já mám stejnou otázku pokud jde o proces konvergence přímých plateb v zemědělství, protože já pocházím z členského státu, který dostává mnohem méně dotací než jiné členské státy. Takže když hovoříme o rovnosti a spravedlnosti, tak o tom musíme hovořit, protože jsme všichni aktéry na stejném jednotném trhu. Takže si myslím, že je spravedlivé, aby všichni evropští zemědělci mohli využívat stejné podmínky, pokud jde o zemědělské dotace. Druhá věc, pane ministře, vy jste hovořil pozitivně o dohodě s Mercosurem, ale chtěl bych se vás zeptat, zda si skutečně myslíte, že Evropská unie má dostatečné mechanismy na zajištění, že území naší Unie nebude místem, kam se dostanou produkty, které mají jiné kvalitativní standardy, než jsou evropské standardy. A tady hovořím o následujícím. Dnes země Mercosuru používají 74 pesticidů a insekticidů, které jsou zakázány na území Evropské unie. Myslíte si, že budeme schopni zamezit jim, aby se dostávali do Unie? Protože jinak jenom komplikujeme věci našim zemědělcům, kteří se musí vyrovnávat s většími náklady a musí dodržovat přísnější pravidla. A jinak nemá smysl hovořit o antibiotické rezistenci, když budeme nutit pouze naše zemědělce, aby dodržovali tyto principy a přitom budeme otevírat dveře zemědělcům, kteří se neřídí těmito omezeními. Takže co si myslíte, že můžeme pro to udělat? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Aguilar. Děkuji, pane ministře za to, že jste představil priority finského předsednictví. Já mám tři otázky. Vyváženost obchodních dohod, které by mohly poškodit eh, produkty ze zemí kolem Středozemního moře, eh, Týká se to především citrusů a rýže a konečně pokud o podporu inovací v zemědělství, Jaké plány má vaše předsednictví, pokud o nové metody šlechtění? A co se stane s přeskumem směrnice o osivech? Kolega Lepreton. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy chcete zajistit ziskovost zemědělské činnosti ve všech členských státech Evropské unie. To je opravdu pozitivní poselství, které vysíláte našim zemědělcům, ale souběžně hájíte dohodu s Mercosurem. Ale tato dohoda, tam je riziko, že tedy způsobí rozdíly na trhu, že budou dováženy výrobky za ní, s nízkými cenami které vlastně budou dováženy z Brazílie, z Argentiny a z jiných zemí obrovskými korporacemi. Francouzští i jiní zemědělci vyjádřili obrovské znepokojení, dokonce hlučně demonstrovali a obrátili se na francouzské poslance. Čili otázka, jaká je konzistence mezi těmi dvěma vašimi vůlemi. Z na jedné straně zajistit ziskovost eh, zemědělské činnosti a na druhé straně obhajovat dohodu s Mercosurem, které, která právě ohrožuje a podkopává jejich příjmy. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Navrhuji, abychom si teď dali zase další kolo odpovědí a pak se případně mohou vyjadřit další kolegové a kolegyně. Pane ministře? Puheenjohtaja, kiitoksia paljon kysymyksistä jälleen ja kommenteista. Täällä pyydettiin kertomaan, että... Děkuji. Děkuji za vaše otázky a připomínky. Vy jste se ptali, jestli je pravda, že pokud se nepodaří jednání k víceletému finančnímu rámci, nebude možné provádět reformy EZP. Ano, pravda to je. My potřebujeme mít určitý finanční rámec pro finalizaci reformy EZP. A jak už tady bylo řečeno, jestliže použijeme 10 eh, miliard euro na výzkum této oblasti. Tady je třeba si uvědomit, že opravdu potřebujeme investovat do výzkumu a vývoje nových metod, abychom dodrželi cíle, které jsme si stanovili. Co znamená, potřebujeme si zajistit peníze na výzkum a vývoj. Je to důležité pro naši konkurenceschopnost. A zvláště tam, kde jsou velké rozdíly v různých podmínkách potřebujeme výzkum. Výzkum je důležitý. Zemědělství musí být trvale udržitelné z pohledu boje proti změnám klimatu a potřebujeme společnou zemědělskou politiku tak, abychom eh, tento cíl mohli naplnit. Lesnictví. Samozřejmě ochrana lesů je důležitá. Ale ne všichni jsou aktivní v odvětví lesnictví a to tedy platí o zemích obecně. A je pravda, že v lese lesnictví se nám může podařit naplnit hned několik různých cílů najednou. A pokud jde o víceletý finanční rámec a náš časový rozvrh je evidentní, a já to opakuji, pro nás jde o velké téma. Chceme dosáhnout pokroku. V této oblasti Evropská rada o tom bude debatovat v říjnu a pak uvidíme, jak, zdali a jak se nám podaří dosáhnout pokroku v našich vlastních odvětvích. a nebo jak bude vypadat situace. To se týká také problematiky plateb v zemědělství. Všechno to je součástí vyjednávání víceletého finančního rámce. Je evidentní, že dojde ke spoštění, pak tady poběží přechodné období, ale já osobně nejsem zastánce dlouhého přechodného období, protože eh, to vytváří nejistotu na všech stranách, nejenom mezi zemědělci. A já jsem už zdůraznil důležitost stability. Samozřejmě, že musíme rozhodovat uváženě a obezřetně, zároveň však potřebujeme dosáhnout určitého pokroku. A pokud je o označování původu, Já jsem rád, že tady ta připomínka padla. Když jsme se ptali evropských spotřebitelů, zdali je zajímá původ potravin, odpověděli jasně, ano. Spotřebitelé chtějí mít lepší označování původu potravin a my se tím musíme řídit. Konec konců tedy ta konečná valba bude právě na spotřebiteli. V označování původu jsou pořád ještě určité mezery, to nemůžeme popírat. My už jsme se o tom bavili s komisí poměrně velmi dlouho, už eh, tady v době přípravy na naše předsednictví. A odpovědět vám mohu tak, že chceme dosáhnout pokroku při označování původu. a také chceme zajistit řádné fungování eh, vnitřního trhu. Pokud jde o spravedlivější, vyváženější situaci na trhu s potravinami, eh, spravedlivost tedy v tomto ohledu je velice důležitá a my na tom hodláme pracovat. V rámci předchozího mandátu parlament se začalo touto otázkou zabývat a já myslím, že v té práci budeme muset i pokračovat. Jde tedy vlastně o pokračování těch iniciativ zaměřených na trvale udržitelnou zemědělskou produkci. Proč? Protože systém plateb se neopírá o skutečné náklady, ale o výsledek politického vyjednávání. My bychom však měli začít brát v úvahu i náklady výrobce. A když se podíváme na tyto náklady a platby a dotace, vidíme, že tedy ten, ta mezera mezi nimi se v průběhu času stále zvětšuje. A ještě otázka k Mercosuru. Stále už si můžeme být jistí, že Mercosur a ostatní obchodní dohody jsou takové, jsou tak postavené, že se na naše trhy nedostanou výrobky, které tam nepatří. Myslím, že eh, východiskem je mít takovouhle dohodu, protože ta právě účinně brání pronikání tohoto typu produktů na náš trh. A my na tom budeme nadále pracovat. Pokud je o nové metody šlechtění, my máme, naše vlast, my máme náš vlastní evropský mechanismus, máme agenturu EFSA, která provádí hodnocení a která má naši důvěru. I v zemědělství probíhá v celé řadě odvětví eh, vývoj a my tedy rozhodně nemůžeme zaostávat za tímto vývojem. Potřebujeme nové, trvale udržitelné metody, které nám umožní lépe fungovat. A samozřejmě také musíme tedy hodnotit všechno, co je nové, kritickým zrakem. A ještě jedna připomínka. Teka týká se reformy směrnice o osivech. My si uvědomujeme, že, se, že zazněly požadavky na posílení této legislativy. Samozřejmě my jsme otevření této diskuze. A já doufám, že se to odrazí i v novém pracovním programu komise. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za vaše důkladné odpovědi. A nyní další kolečko. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám, pane ministře, za čas, který nám věnujete. Už to zde dnes zaznělo. Jenom 6 evropských zemědělců jsou mladší než 35 let. Demografie, věk tedy je opravdu zásadní problém v zemědělství, který by se měl také stát v centru úvah o budoucí společné zemědělské politice, tak aby budoucnost zemědělství skutečně zase se vrátila do rukou těm, kterým náleží mladým zemědělcům. Také se hovořilo o problémech vlka, vlků tedy, a neměl chráněným druhem, do budoucna by se neměli stát zemědělci. Je potřeba je nás obecně hodně, kteří jsme se vyjádřili pozitivně k otázce. Já vím, že to je důležité téma pro vás a že souhlasíte s touto obavou. Ale kromě tady těchto velkých ambicí cíl je především evropský, evropské, evropské dimenzi a musíme se konkrétně zeptat, jaká jsou opatření, která můžeme přijmout pro obnovu eh, zemědělských generací nebo generací zemědělců ve všech evropských zemích. Takže moje otázka je jednoduchá, pane ministře, jaká jsou konkrétní opatření, která chcete přijímat pro stimulaci po vzbuzení eh, mladých zemědělců v jednotlivých členských státech, aby přebírali činnost. Děkuji. Děkuji a pan kolega Husen. Děkuji, pane předsedo. Možná bych se měl vrátit zpátky k problematice Brexitu, což je tedy asi jeden z nejnalhavějších problémů, se kterým se vaše předsednictví bude potýkat. Těžko říct, jak to dopadne v listopadu, ale je možné, že Spojené království skutečně opustí Evropskou unii a to bude mít rozpočtový dopad nejenom na víceletý finanční rámec, ale také na obchod. Takže je to opravdu něco, co bychom měli řešit naléhavě tomuto problému neutečeme a je potřeba se klást otázku, jestli jsme dobře připraveni na Brexit bez dohody. Přímě řečeno, já o tom pochybuji. Brexit může mít zásadní dopad na zemědělství a potravinářský sektor. A mě by zajímalo, jestli tyto obavy sdílíte a jakou hodláte hrát roli případě Brexitu bez dohody. Je totiž možné, že budou potřeba podpůrná opatření na eh, tedy uklidnění situace v tomto odvětví. Máte například k dispozici nějaký mimořádný rozpočet pro mimořádná opatření? Můžeme se spolehnout na vaši podporu? Děkuji. Paní Tolere, děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel dnes za námi. Všichni máme stejné obavy, včetně těch týkajících se rozpočtu a Brexitu, ale na, na základě všech těch diskuzích se, si kladu otázku, jestli bychom se neměli ptát, jakou chceme budoucnost zemědělství v budoucnu, jakou výživu a co jsme připraveni pro to udělat. Například co se týká obchodních dohod, dnes se řeší evropské Eh, zeměděl, produkt, zemědělské výrobky víceméně jako jiné zboží. Potřebujeme, aby se obdělávala voda, udrži, půda obdržitelným způsobem zajišťovala voda, eh, kvalitní výživa pro všechny, kvalitní potraviny. Je možné, abychom přijali opatření, abychom izolovali určité zemědělské výrobky, abychom řekli, ne, to jsou prostě strategické produkty, to není běžné obchodní zboží. A tak to s nimi nakládali. Děkuji. Kolege Ristov. Kolega Ristov. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, konkurovat na jediný evropský pazar. Dnes musí zemědělci obstát i v hospodářské soutěži na mezinárodním trhu, čelit dovozům z jiných eh, zemí a zemědělci u nás doma jsou tím například znevýhodněni. Návrh Evropské komise příští podoby SZP nepředpokládá, že do roku 2027 dojde k dorovnání výše dotací, tak aby to tedy bylo spravedlivé stejně vůči zemědělcům ze starých a nově přistoupených zemích. A 20 let po přistoupení je to ostuda. A za druhé, africký mor prasat Výbor podpořil eh, návrh můj a Frama Kameva na uvolnění dalších finančních prostředků pro boj eh, s touto výzvou. Tyto prostředky budou věnované vývoji vakcíny proti moru prasat. A mm, tedy mělo by se to objevit v návrhu rozpočtu na rok 2020. Mě by zajímalo, jestli se mohu spolehnout na vaši podporu. Vážený pane Linci, vážený pane ministře, já bych ráda začala své vystoupení citátem Mahatma Kandýho. To, co provádíme se světem, je jen odrazem nás samých. A když se podíváme na to, jak hoří Amazonie, a to už několik dnů a uvědomujeme si, že každou minutu dochází k dramatické ztrátě přírodního bohatství a živočišných druhů. A když se podíváme na to, že dokonce i na Aljašce je snad plánováno velkoplošné zemědělství, říkám si, jestli není naším úkolem iniciovat drastickou změnu tohoto přístupu, a to i za vašeho předsednictví příštích šesti měsících. Apelujte na nového komisaře pro zemědělství. Ukažte, že si uvědomujete, jak propojen je dnes svět. A jak tedy naše aktivity mají dopad na to, co se děje po celém světě. Jak tedy má zvýšená konzumace maca, eh, dopad na zvýšený objem pěstování soji a jaké to má další dopady a podobně. Já chci říci, že upřímně, že my v podstatě nemáme žádný zásadní vliv a nemůžeme vyvíjet tlak na trvalou udržitelnost hospodaření. Vy říkáte, že chcete zjednodušit SZP, a pokud jde o přímé platby do biodiverzitu, ochrany klimatu a e, produkce e, potravin, tady tedy je třeba přijít s novým způsobem e, vázaných plateb v těchto odvětvích a já doufám, že se můžeme spolehnout na vaši podporu. Paní ministře, Děkuji, pane ministře. Za svého předchozího mandátu parlament eh, přijal poměrně důrazně formulovanou, formule, formulované usnesení, ze kterého plynulo, že zdroje pro příští období společné zemědělské politiky zůstanou minimálně na úrovni víceletého prostředku, které byly vyčleněny z víceletého finančního rámce na roky 2014 až 18. Eh, a za druhé, celá řada mých kolegů upozornila na dohody o mezinárodním obchodu, například Mercosur na to, že zemědělci v zemích Mercosuru používají pesticidy a další prostředky, které jsou evropským zemědělcům zakázané. Mercosur představuje zvláštní hrozbu především pro eh, chovatele drůbežího a vepřového. Samozřejmě Mercosur má i své pozitivní dopady. Nejde jen o ovoce, jde o produkci masa. Mimo jiné. A my bychom eh, měli prosazovat myšlenku pohody zvířat, zlepšování zdraví zvířat, ale to vlastně oslabuje naše konkurenceschopnost, protože musíme dodržovat určité standardy. Paní Magilera. Ministro. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítejte mezi námi. Máme zde příležit, měli jsme příležitost vést debatu už ve výboru pro rybolov a Evropský parlament nemá jednoduchou úkol. Já zasedám v obou výborech, ale abych se dostala k meritu věci. Možná už to zde zaznělo. První obava, víceletý finanční rámec. Komise navrhla, navrhuje škry, škrty ve společné zemědělské politice. Jakožto člen finské vlády jste pro tyto já nehovořím jen o společné zemědělské politice, ale o víceletém finančním rámci. Ráda bych znala názor finské vlády k tomuto protože to je důležité. Víte, že náš parlament schválil usnesení o určitém procentu HDP členských států pro pokrytí nákladu. Nehovořím jenom o společné zemědělské politice, takže Potom to přechodné období, to je důležité, můžeme urychlit eh, reformu SZP, ale všechno toto samozřejmě nebude eh, eh, zrealizováno před rokem 2022 nebo 2023 potřebujeme co nejrychleji určité podmínky pro to přechodné období, kdy to může být dokončeno, kdy můžete toto před, může být toto předloženo. A potom antimikrobiální rezistence, už se zde o tom také hovořilo. Učinili jsme v minulém mandátu poměrně velký krok kupředu s nařízením o veterinárních léčivech zejména a také o těch moučkách eh, maskostních a teď takže toto už vlastně bylo provedeno. A potom co se týká obchodních dohod, ať už například s Mercosurem nebo s Jižní Afrikou, tak to bude mít velký dopad na evropskou produkci, protože standardy, normy nejsou stejné prostě. Například rýže, Vietnam, pro Mex, Mercosur se to týká dalších produktů. A toto je potřeba změnit. Jaké je vaše stanovisko? Jsem si jistá, že jste o tom hovořili a například španělští, evropští produkce, producenti se domnívají, že zde není rovné zacházení. Děkuji, děkuji. Paní kolegyně Ademo. Pan kolega tedy. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, zaznělo eh, eh, lesní požáry, to je teď velké téma. To není problém, který vznikl dnes, ale který už přetrvává více let. To je problém v mnoha evropských zemích. Vy jste říkal, že je potřeba přijímat preventivní opatření, aby se tomuto předcházelo, což je velice důležitý nástroj. Jaká očekávání nebo jak, jaká opatření hodlá Finsko přijmout na této úrovni? Děkuji, paní kolegyně Amaro. Pan kolega. Děkuji, pane předsedo. A dobrý den, pane ministře. Všichni víme, že provést politiku společné, reformu společné zemědělské politiky v 28 členských státech s tak různými vlastnostmi, s tak různými specifiky, to je opravdu nesmírně obtížný úkol. Minister správně řekl a mnoho z nás to také eh, vlastně se vyjádřilo v tomto smyslu, že je přímá souvislost mezi financováním politiky, tak aby vlastně zemědělci byli v těžišti, v centru toho eh, potravinového řetězce když se hovoří o zemědělské produkci, tak se hovoří o naší výživě, o svrchov soběstačnosti každý, každého z nás vlastně a to na toto je potřeba opravdu se zaměřit, ale je zde otázka financování. Někteří kolegové už hovořili o financování, ale já nesouhlasím s tím optimismem, který jsme zde slyšeli. I když nová komise bude intenzivně pracovat, i když nový komisař bude pracovat tvrdě a parlament také, tak si nemyslím, že všechno bude možno dokončit za finského předsednictví. Nejsem takto optimisticky. Doufejme, že to bude možné. Nicméně bych vám chtěl položit otázku na, zda náhodou tedy jste prováděli nějaké úvahy týkající se snížení rozpočtu a jste proti těmto rozpočtovým škrtům. Děkuji, děkuji. Kolega Savana, děkuji. Já bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel tak pozdě nejprve. Musel jsem být protože odpovídám za proces absolutoria, takže jsem musel být na jiném výboru. Ale udělám výjimku a budu mluvit poprvé za 7,5 roku finsky v tomto parlamentu. Vážený pane ministře, je to velké, velké potěšení, že jste zde přišel mezi nás do tohoto výboru a znovu se ještě jednou omlouvám za své spoždění, protože jsem měl jiné pracovní povinnosti. Moje povinnost, eh, otázka také souvisí s penězi. Eh, v minulých pěti letech jsem byl prvním místopředsedou výboru pro rozpočet a měl jsem různé příležitosti vést diskuse s komisařem Ettingerem a také pokud jde o otázky zemědělství. Teď Já jsem tedy toho názoru, že když se podíváme na ty výzvy, co se týká obchodních politik, obchodních dohod, když se podíváme na politiku v oblasti klimatu, když se podíváme na prostě takový ten celkový obrázek, když teď budeme provádět škrty, tak to je špatné rozhodnutí. Moje otázka tedy zní, a souhlasím s kolegyní Aguilera, je, předsednická země chce být příkladem tady, protože já si myslím, že je to v našem společném zájmu tedy v našem společném zájmu, aby nedocházelo k těmto škrtům v oblasti zemědělství v této situaci ve světě. Děkuji, děkuji kolega Kristensen. Mikrofon děkuji, pane předsedo a pane ministře. Já bych měl tři eh, otázky. Já. Zjednodušit, zjednodušit a zjednodušit. To jsou tři doporučení, která bych zde měl. Děkuji. Tak to byl na nejkratší příspěvek, nejkratší dnešního odpoledne tedy. A nyní na závěr toho kolečka otázek, protože už... A ano, máme zde ještě jednu žádost o slovo kolegyně Šojdrová. Dobře, děkuji. Ano, já bych řekla také zjednodušit zjednodušovat. Já věřím, že finské předsednictví bude efektivní a že v trialogu o CAP pokročí. A e, tady přichází nové věci e, v reformě společné zemědělské politiky. Jsou to strategické plány, je to je povinná definice skutečného zemědělce, ale to není zjednodušení. Tady prostě se obáváme, že naopak e, nastanou komplikace, takže pane ministře, ministře eh, dokážete si představit ještě zjednodušit a zatlačit na zjednodušení eh, společné zemědělské politiky? a mám druhou otázku vy jste nabídli pomoc brazílii jak reagoval pan prezident bolsonaro přijal tuto nabídku? doufám že ano. <laughs> Děkuji. Další kolegy, kolega. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Jsme zde všichni proto, abychom se pokusili vybudovat, vytvořit zemědělství, které by mohlo eh, tedy eh, důstojně zajistit důstojné životní podmínky. Bylo to velmi ožehavé téma, co se týká biodiverzity, eh, klimatu, chránění kapacity půdy, tak abychom zemědělci prostě mohli toto zpátky převzít do z našich rukou, protože země nás všechny živí. A zase jsem zde vyslechl z úst některých kolegů dnes odpoledne určitý odpor k ekologii a k ekonomice, s tím, kde vzniká dojem, že tyto dva cíle, tyto dvě výzvy by jaksi nebyly konvergentní. Když se na to podíváme zblízka na objektivním základě, tak zde máme struktury, které odkazují na ekologii, ekologické otázky a tyto provozy jsou velmi konkurenceschopné, kdy vlastně zemědělci dosahují větších příjmů a přitom eh, respektují zdroje, respektují půdu, voda, toto jsou ústřední témata a respektují respektují biodiverzitu, klima a zdraví eh, spotřebitelů. Takže vyzývám nás, abychom uvažovali o takových veřejných politikách, které by podporovaly tento způsob rozvoje. Potom se zde také hovořilo o zemědělství, zaměstnanosti a eh, já se podíva, podívejme se na způsob rozdělování prostředků v společné zemědělské politice na základě jednotky plochy. Čím více hektarů, tím větší pomoci, čím více si zemědělci kupují půdu, a například ve Francii 50% zemědělců za 20 let zaniklo. Takže kdybychom změnili způsob rozdělování veřejných pomocí eh, v oblasti EZP, nebyla by to, eh, neměly by se peníze rozdělovat spíše na jednotku zaměstnanosti, na počest pracovních míst, to by byla skutečná podpora Eh, podnikání v zemědělství, protože už by se neplýtvalo veřejnými penězi v souvislosti s hektarem a podporovalo by to zaměstnanost. A ještě bych to zdůraznil tím, že bych řekl, že to může být také cesta směrem ke zjednodušení, potom volá mnoho řečníků. A poslední věc ohledně Brexitu tak zde všichni jsme znepokojeni důsledky Brexitu. Dnes ráno jsme hlasovali o opatřeních pro jednu nebo dvě země. Pokud by bylo možné, měli bychom mít globální přístup, protože Brexit nebude mít dopady jenom na Irsko, nejenom na zemi pana Hogana, ale i na ostatní země. Děkuji. Máme ještě trošku času. Potom ještě pří, v budoucnu budu zase přísněji tedy dbát na časové limity. Kolega Jar, děkuji. Pane ministře, já bych měl dvě otázky a jednu prozbu. První otázka se týká výzkumu v zemědělství, internet, nové pěstitelské metody, nové technologie chcete pomoci, aby tyto výdobytky výzkumu vědy byly také zaváděny do praxe. Máme zde problém, že mladí zemědělci nechtějí hospodařit, ne, zemědělc, zemědělství potřebuje pokrok založený na vědeckých eh, poznacích. Druhá otázka, spravi, pravedlivé rozdělování přímých plateb. Stále se zde zdůrazňuje, snaha, že jsou zde rozdíly mezi členskými státy, které by se měly snížit, nebo a měli bychom že ty, být vědomi, že rozdíly v přímých pladeb členských států jsou větší mezi jednotlivými regiony než mezi jednotlivými členskými státy. Jak bychom mohli tedy pomoci, aby tyto rozdíly mezi jednotlivými regiony v jednotlivých členských státech někde prostě některý region tam je 50 euro na hektar, v jiných 200, takže mohli bychom také v tomto pomoci. A dnes ten požadavek, já jsem přišel trošku později, protože jsem byl také na jiném výboru, kde jsme měli slyšení o vlcích, jaká je vlastně populace vlků. Tam se koná, bude se konat slyšení v prosinci s výborem Agri a Envy. Kdybyste měli dobré experty obecně uznávané v této oblasti, tak bychom vám byli velmi vděční. A protože to bude, to byl takový dáreček před Vánoci pro nás z vaší strany. Děkuji. Dobře, děkuji. Teď máme ještě dva řečníky, kolega Zoiler a kolegyně Afram. Jinak už nevidím, že by se někdo hlásil o slovo, takže tím uzavírám seznam řečníku, protože pan ministr musí v 17 hodin odejít a musí mít ještě čas na odpovědi. Takže kolega ne, ne, nechce položit, tak paní kolegyně Afram, já se omlouvám. A jsem tady, pane ministře. Já si myslím, že, byl, že moje otázka možná nebyla úplně pochopena ta otázka 10 miliard do výzkumu byla ta, že jsou rozdíly mezi členskými státami, mysl, státy. Myslíte si, že můžeme najít nějaké řešení? Jsou některé státy, které mají lepší výzkum, by mohly sdílet ta data, ty výsledky výzkumu se zeměmi, které mají nižší uh, úroveň ve výzkumu. Děkuji. Dobře, takže teď se dostáváme k závěrečnému kolečku odpovědí pana ministra. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za vaše otázky. Začněme mladými farmáři, mladými zemědělci. Já si myslím, že už to říkám po třetí. Mladí farmáři jsou pro nás skutečně stěžejní. Je to vitální pro to, aby v Evropě eh, byli mladí farmáři, kteří budou podnikat. Takže máme určit, a musí pokračovat podpůrná opatření pro mladé zemědělce v rámci SZP. Musíme tedy zohledňovat mladé farmáře v investičních podporách je potřeba, aby skutečně tato generační obměna nebo generační eh, štafeta, aby byla přijata. Potom také vzdělávání, školení farmářů, to je eh, důležitá věc. Mladí farmáři přinášejí nové znalosti, nové eh, dovednosti. Mladí zemědělci. Samozřejmě ta produkce musí být ale také zisková takže mladí zemědělci potřebují ziskové zemědělství. Pouze tehdy tedy budou pokračovat v té činnosti. Proto musíme také přijmout opatření, určité pobídky, určitá stimulační opatření. Známe dobré experty na vlky. Ta otázka tady zazněla, takže samozřejmě můžeme vám, vám na ně dát kontakt. Musíme vést nadále tuto debatu, to je jasné dnešní diskuse patří k tomu, k té všeobecné diskusi, která se vede. Co se týká Brexitu, tak mi dovolte pár připomínek. Samozřejmě v případě Brexitu, že tady k němu dojde, tak jsme připraveni spolupracovat s vládou Spojeného království i v případě scénáře odchodu bez dohody tak abychom měli co možno nejtěsnější vztahy v budoucnu. Máme zkušenosti s tržním. Chceme pracovat pro to, abychom se vyhnuli mahdollisiin maatalousmarkkinoihin aihe. Abychom se vyhýbali turbulencím na trzích, které jsme zažili v minulosti. A samozřejmě chceme co nejvíce snížit dopady Brexitu na trh. Takže samozřejmě vaše obavy bereme velmi vážně. Nejenže monitorujeme a budeme mm, také komise toto bude dělat, dopad, zabývat se dopady Brexitu a jsou nutná opatření. Komise má poměrně široký mandát, aby přijímala opatření na základě stávající legislativy. A komise opravdu musí zajistit, že využije veškerých příležitostí, eh, které má, aby jaksi nenechala eskalovat tu situaci. To je naprosto jasné. A já souhlasím s vámi, že je potřeba více dbát na kvalitu potravin, bezpečnost potravin. my zde máme vysoké standardy v Evropě to souvisí s otáz- těmi otázkami některými, které jste zazněli. Já jsem říkal, již říkal, ano, co se týká toho sdílení výsledku výzkumu, to je také důležitá věc. Musíme podpořit sdílení těchto výsledků, tak aby se zlepšovala naše konkurenceschopnost, respektive konkurenceschopnost našeho zemědělství. Co se týká pra- afrického moru prasat, to je skutečně závažný problém a já velmi podporuji to rozhodnutí. Musíme investovat do prevence této choroby. Viděli jsme, že je daleko nákladnější, když ta epidemie vypukne a bojuje se s ní, takže všechny nástroje, které zúčastněné subjekty mají, je potřeba jich využít lov, příhranič, příhraniční formality, veterinární opatření, veterinární hygiena, doprava, cestování. Mnoho věcí, které jsou propojené a které je potřeba řešit společně. I vojen, otázky z vojenské oblasti, co se týká armády. Teď, co se týká amazonských pralesů, deforestace, odlesňování, toto je opravdu závažný problém, to je něco, na čem komise už pracuje, pracovala. Komise zpráva komise z července je dobrý základ pro zvyšování eh, udržitelného obhospodařování lesů a půdy. Udržová, eh, udržitelné lesnictví, obnovování lesů a předcházení poškozování, degradace lesu. Toto chorobám stromů, toto jsou globální obavy. Čím, lep, čím zdravější budou lesy, nebo čím tedy eh, méně zdravé budou lesy, tím větší je nebezpečí jejich napadení různým hmy, různými škůdci, tím větší je riziko požáru a tak dále. Čili musíme opravdu známe to riziko, které zde existuje, máme velký, eh, eh, širokou síť lesních cest, tak aby eh, monitorujeme lety tyyppisiä asioita on. Ja me olemme tosiaankin... Takže to jsou opatření, tedy o kterých zde hovoříme a Evropská unie vyvíjí úsilí, respektive o pomoc Brazílii. Nejsem si úplně jist, jaká byla odpověď, jaká byla reakce ze strany brazilské vlády. Mezinárodní společenství nicméně musí využívat nástroje, které jsou k dispozici, aby předcházela Potom obchodní dohody. Samozřejmě obchodní dohody jsou dobré, ale ne za každou cenu. Máme určité kritické body, kritická témata, která je potřeba řešit, než uzavřeme takovouto dohodu. Tak, aby se nevytvářely mm, nekalá konkurence a aby spotřebitele nestráceli důvěru v producenty potravin. To říkám jasně. Tedy uzavírat obchodní dohody, ale ne za každou cenu. Jsme si vědomí toho, že pesticidy používání pesticidů a pravidla pro něj jsou poměrně jiná, tedy výrazně jiná, než, pravidla v, než jsou pravidla v Evropě. Musíme všechno toto zohledňovat, než se, než se uzavře platná dohoda. Je zde mnoho kritických bodů, jak jsem již řekl. A co se týká financování, prost finančních prostředků. Důležité je, že abychom měli vyvážený návrh rozpočtu, aby zde byla eh, rovnováha mezi podpůrnými mechanismy a požadavky. A nemůže sam, jak jsem říkal, nemůže to být tak, že poptávka se zvyšuje a financování se snižuje. O to se bude finské předsednictví zasazovat a už jsem to již několikrát řekl. Eh, co se týká tedy financování, tak samozřejmě předám tento vzkaz finskému premiérovi. To je můj úkol pouze nepřímý, patří to do působnosti premiéra, ale já vám slibuji, že mu hlasitě vyřídím vaše obavy a to, co zde zaznělo. Zjednodušení. Ano, to je naprosto nezbytné. A my jsme se zavázali k tomu, že se provede skutečné zjednodušení a to je pro každý členský stát, každé ministerstvo je nutné, aby se do toho zapojili. Reforma SZP kladl, Zazněla jste otázka, zda můžeme lépe zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Otázka o a potom o těch rozdílech v rámci jednotlivých členských států mezi regionem, regiony. Ano, musíme brát v úvahu obě dvě tyto dimenze a předložit takový návrh, který by byl schopen vyvážit mm, překonat tyto rozdíly jak mezi státy, tak mezi regiony v rámci jednoho členského státu musíme zajišťovat tedy přístup k čisté vodě, masivní produkci udržitelných eh, potravin, musí, lesnictví, musíme plnit tyto všechny podmínky, abychom se posunuli kupředu. Takže děkuji vám za tuto debatu. Děkuji vám za vaše impulzy, za vaše náměty. Já vám slibuji, že tyto informace a ty vaše vzkazy Předám tedy, podělím se o tyto informace s mými kolegy. Předám eh, tento vztah také vzkaz mým nadřízeným, co se týká financování, tedy premiéra budu informovat uděláme všechno pro to, abychom dosáhli eh, nebo mohli vytvořit dobrou novou společnou zemědělskou politiku, abychom eh, měli konstruktivní, dobrá řešení zaměřená na budoucnost, aby se zajistila dobrá konkurenceschopnost v Evropské unie, unii. Je to opravdu zásadní pro nás. Děkuji. Paní kolegyně Aguilera, prosím, velice stručně. Ano, jedna otázka, pane ministře. Možná jsem vás neslyšela a omlouvám se, pokud mi to uniklo, ale jaké je stanovisko finské vlády, pokud jde o možnost zvýšení rozpočtu, pokud jde o přispění do víceletého finančního rámce? pokud mi to uniklo, mohl byste to prosím zopakovat, stanovisko finské vlády, pokud jde o navýšení přispívání, pokud samozřejmě nějaké stanovisko máte. Děkuji. Jo, kiitoksia kysymyksestä. Děkuji za vaši otázku. Finsko je nyní předsednickou zemí. Máme naše předsednické povinnosti. Chceme vytvářet dobrou spolupráci v rámci EU a chceme zvyšovat důvěru mezi členskými státy, tak abychom mohli dosahovat dobrých řešení. A tyto otázky nejsou v mojí odpovědnosti. Jsou v kompetenci mých nadřízených. Nic víc k tomu v tuto chvíli říci nemohu. Děkuji. Děkuji moc, pane ministře. To je tedy konec našeho kolečka otázek a odpovědí. Děkujeme, že jste si udělal dvě hodiny čas a zodpověděl řadu otázek. Byly to důležité informace, nejenom u otázky financování je v tomto výboru velká jednota. A potom samozřejmě také otázka budoucnosti společné zemědělské politiky, jak nejlépe společně pracovat na nejlepším možném řešení. A potom tady byla také řada otázek k obchodním dohodám i po naší výměně informací v červenci. Takže je vidět, že to zaměstnává řadu kolegů. Těšíme se na dobrou spolupráci v nadcházejících měsících. Doufáme, že dospějeme k pokroku u všech témat do prosince. A nyní tedy toto téma uzavírám.